naší paní předsedkyni Sartory, protože eh, doprava z letiště bruselského, tak jak známe, dovede připravit vždy různé překvapení, takže na cestě z letiště, takže eh, já si dovolím eh, zahájit dnešní zasedání výboru. Chtěl bych velmi vřele přivítat pana ministra Jaroslava Nevereviče, ministra eh, litevské pro energetiku, který, měl, který nás navštívil a tak, abych eh, nechal ty úvodní parametry pro paní, paní předsedkyni, tak si dovolím jej tedy přivítat a eh, na u no function? This translation is okay? It's okay. I, I, have, I see that Madame Wall is okay. A eh, proto bych mu hned na úvod eh, předal slovo 10-15 minutový úvod, abychom eh, určitě s velkým zájmem vyslechli jeho slova v rámci nového předsednictví. Zároveň bych si dovolil i popřát hodně, hodně síly a hodně úspěchu eh, v předsednické pozici, protože víme všichni, že v tuto dobu vstupovat do tohoto půl roku není nic vůbec jednoduchého. Agenda, která je před námi, je velmi náročná. Rozpočet Evropské unie na na delší období mnohé velmi složité věci, které procházejí i naším výborem, jsou velmi komplikované, takže já, abych nezdržoval jeho velmi cený čas pana ministra, takže pane ministře, floor is yours. Welcome, welcome in our committee. Please, you speak. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Děkuji, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové výboru ITRE. Je pro mě velikou ctí, že vám mohu nastínit, jaký je program litevského předsednictví vám zde v Evropském parlamentu. Takže Litva je první ze tří e, pobaltských zemí, která bude řídit Radu ministrů a Evropskou radu e, v nadcházejícím půlročním období. Je to veliká čest a veliká odpovědnost. Eh, poté, co předložím program litevského předsednictví, budu mít rovněž příležitost s vámi diskutovat o důležitých otázkách, které jsou významné pro váš výbor a pro evropské eh, občany. Všichni víme, že Evropský parlament je v samém centru evropského demokratického procesu a že těsná spolupráce předsednictví s Evropským parlamentem, především eh, v oblasti energetiky, to znamená s výborem ITRE, je velice významná předsednictví eh, proto udělá maximum eh, s, za účelem eh, ještě posílit to úspěšné partnerství. Chceme se samozřejmě odrazit od skvělé práce realizované irským předsednictvím a dokončit určité cíle, které jsme si stanovili za, pro naše předsednictví. Evropská unie přijala v minulých letech velice dalekosáhlá rozhodnutí, co se týče řešení krize krize. Stále ještě je před námi obrovská výzva, jak generovat větší růst, víc pracovních příležitostí, především pro mladé. Priority litevského předsednictví odrážejí tyto výzvy a vizi otevřené a globálně odpovědné Evropy. Eh, stanovili jsme si tři pilíře, to znamená důvěryhodnou, rostoucí a otevřenou Evropu. Důvěryhodnou znamená, že chceme zajistit finanční stabilitu a zdravé veřejné finance. Potřebujeme růst eh, těch skutečných eh, zaměstnaní, skutečných pracovních příležitostí pro evropské občany. A další prioritou je otevřená Evropa. Chceme posílit Unii jako globální model otevřenosti a bezpečnosti v oblasti oblasti energetiky je to také důvěryhodná, rostoucí a otevřená Evropa. Jak to vypadá s hlavními energetickými tématy během litevského předsednictví? Dokončení vnitřního trhu Evropské unie do roku 2014 je naší hlavní prioritou. Jsme oddáni tomuto cíli nejenom proto, že má samozřejmě velmi pozitivní ekonomické a bezpečnostní dopady, ale cílem je rovněž dokončit eh, tu, tento trh, protože se to pozitivně projeví na růstu a zvýšení eh, pracovních šancí a dokončení cílů v oblasti energetiky a eh, klimatu vítáme zprávu o trhu, e, energetickém trhu, tak jak byl připraven panem Jiřím Buskem. E, vy jste o něm ve vašem výboru hodně diskutovali a bude se schvalovat na plenárním zasedání Evropského parlamentu v září. My se od tohoto odrazíme ve svém sdělení Making the Internal Energy Market Work a e, akčním plánu. Máme své závěry Rady eh, pro energetiku ze 7. června, které se zabývají úlohou a právy spotřebitelů, eh, těch eh, zvlášť citlivých spotřebitelů, regulováním cen, přiměřenosti generování nových zdrojů, spolehlivých zdrojů a tak dále. Samozřejmě jde o to, abychom také v, na podzim přijali e, své společné cíle. E, teď jde e, dosáhnout těch, jde o to dosáhnout cílů, které jsme se stanovili na rok 2014 a 2015. V prosinci budeme hovořit o tom, jak se nám daří realizovat naší energetickou agendu a pokusíme se stanovit účinné kroky do budoucna. Eh, druhým eh, by pilířem je tedy právě oblast energetiky, vnitřní i vnější trhy jsou, cíl, jsou stále více propojené a potřebujeme tedy eh, skutečně robustní a spolehlivý eh, trh s energetikou, abychom byli eh, bezpečně zajištěny. Pak je tady ještě otázka našich vztahů s vnějšími dodavateli energie. Jedině tím, že budeme spolupracovat a pracovat v solidaritě, umožníme, aby Evropská unie hovořila hovořila jedním hlasem se svými vnějšími partnery a abychom zároveň také měli rovné podmínky při našich jednáních zpráva o realizaci sdělení komise ohledně bezpečí dodávek energetiky a mezinárodní spolupráci e, byla tedy e, zaznamenána v závěrech Rady z roku 2011 a Evropská rada v květnu 2013 se na to znovu odvolala. Tady bych se chtěl zmínit o velice cené práci paní e, Edith Herzog a její zprávě zapojení se do energetické politiky a spolupráce spolupráce došlo k výrazným vývojovým eh, krokům v oblasti vnějších eh, energetických vztahů a s pomocí komise litevské předsednictví má v úmyslu revidovat a aktualizovat eh, ty hlavní směry, tak jak byly stanoveny v závěrech Rady v roce 2011, co se týče vnějších energetických vztahů za účelem zlepšení konzistentnosti, důvěryhodnosti a účinnosti akce Evropské unie. O tom se bude hovořit v prosinci na Radě pro energetiku. Co se týče směrnice o takzvaném indirect land use change, tak tady se velice eh, radujeme z toho posunu, ke kterému došlo během irského předsednictví je třeba si uvědomit, že toto je oblast, eh, která eh, pro výrobu biopaliv, eh, která je něčím, co musíme urychleně řešit. Konzultace, které zatím proběhly, ukazují, že navržená řešení musí přispět k udržení dlouhodobě udržitelného prostředí a členské státy v tomto směru dělají eh, poměrně dobrou práci a realizují průběžné cíle. Nicméně se tady objevují ještě určité výzvy, protože se celkový eh, závěr eh, těch, toho období končí a cíle se přibližují. Pak je tady samozřejmě ještě otázka toho, že si musíme stanovit hlavní směry do budoucího období máme takový pocit, že tři, naše tři instituce mají ohledně eh, mitigace ILUC eh, obdobný názor a že si uvědomují, že tady je třeba udržet jasné investiční perspektivy a udržitelnost těch eh, cílů v oblasti obnovitelných zdrojů. Tady bych chtěl především poblahopřát vašemu výboru a vašemu zpravodajovi, panu Alechovi Dal ohledně práce práce, kterou jste realizovali eh, v rámci vašeho stanoviska. Litevské předsednictví doufá, že dojde k schodě s parlamentem a že se celá tato záležitost eh, úspěšně dokončí. Co se týče rámce 2030 pro politiky v oblasti klimatu a energetiky, tak to je samozřejmě dlouhodobější cíl nad eh, našimi cíly pro, do roku 2020. Máme tady takzvané cestovní mapy do roku 2050, a jde o to, jak co nejlépe využívat politiku v oblasti energetiky a klimatu, abychom dospěli k systému, energetickému systému, který by byl konkurenceschopný, udržitelný a bezpečný a tak to také nastavil naší ekonomiku. Zároveň investoři potřebují předvídatelnost, co se týče regulačního rámce, když se mají rozhodovat. My už máme celou řadu cílů do roku 2020, které jsou ve spojení s klimatem a které jsou nutné, pokud se chceme stát ekonomikou, která bude konkurenceschopná a bude e, to takzvaná nízkouhlíková ekonomika do roku 2050. Musíme překonat ještě určité nedostatky a v tomto směru je užitečný konzultační proces, který zahájila komise před týdnem a my budeme nepochybně muset se zabývat několika aspekty v jakékoliv eh, diskuzi o energetice a klimatu. Nejprve je to otázka cílů. Máme si stanovit závazné cíle v oblasti klimatu a energie je do roku 2030 a pokud ano, tak mělo by jít o eh, obnovitelnou energii a účinnou energii eh, a teď Eh, ještě těch eh, nástroje té politiky, jaké jsou ty příhodné nástroje pro realizaci těchto cílů a jak eh, inovace a výzkum můžou co nejlépe podpořit rámec do roku 2030. Konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek. Tady se litevské předsednictví pokusilo si stanovit prioritu posílení vnější dimenzi, dimenze energetické politiky Evropské unie. Je jasné, že když nám jde o růst, tak nemůžeme ignorovat otázku konkurenceschopnosti. A e, v tomto směru samozřejmě Musíme také dbát na to, aby i naši partneři se zavázali k dodržování e, těch cílů, které jsme si stanovili e, všichni v oblasti zlepšování situace kolem klimatu. Rovněž bychom chtěli se zabývat otázkou takzvaného effort sharing, jak lze tyto věci spravedlivěji rozdělit mezi členské státy a velice bychom vítali stanovisko Evropského parlamentu k těmto naším prioritám. Litevské předsednictví bude rovněž uvažovat o možnosti prezentace výsledků veřejné konzultace, co se týče rámce do roku 2030 v oblasti politiky klimatu a energie. Toto bude jedna z hlavních priorit agendy Evropské unie v nadcházejících měsících a e, velmi těsná spolupráce s parlamentem bude zásadní, pokud e, chceme dojít ke skutečně hmatatelným výsledkům. Rovněž doufáme, že návrh nařízení o oznamování o investičních projektech v oblasti energetiky bude finalizován již během našeho předsednictví. My bychom velice rádi, kdybyste s námi v tomto směru spolupracovali a e, také Eh, doufáme v pomoc vaší zpravodajky, paní Adina, Adiny Joan Valean. Rada rovněž důraznila ve svých závěrech eh, otázku obnovitelných eh, energetických zdrojů v prosinci a pak je tady ještě otázka takzvaného Eh, zprávy o udržitelnosti v oblasti biomasy, eh, který bere v úvahu eh, otázku nutnosti vyhnout se tomu, že by tady byly neslučitelné režimy, které by představovaly zábrany růstu a obchodu v této oblasti. Rovněž očekáváme slíbený návrh ze strany komise, co se týče udržitelných požadavků pro biomasu, jak pevnou, tak plynou v oblasti elektri- elektřiny, e, tepla a ochlazování a samozřejmě musíme e, nejprve tento návrh vidět, než ho budeme komentovat, ale každopádně už teď doufáme, že to bude takový návrh, který usnadní dodržení našich cílů, spíš než aby nás e, zatěžoval další regulační zátěží. Rada pro energetiku by se měla zabývat tímto návrhem již v prosinci a předpokládám, že během celého semestru listopadu se naše obě instituce budou zabývat předloženým návrhem. Sdělení o technologii v oblasti energetiky a o inovaci bylo diskutováno na Radě pro energetiku v červnu. Především šlo o vytvoření akčního plánu a integrované cestovní mapy. Evropská komise předloží svoji analýzu, co se týče komponentů eh, a eh, těch hlavních hnacích sil v oblasti energetických cen a nákladů a litevské předsednictví se nepochybně pokusí usnadnit debatu eh, k této problematice na Radě pro energetiku v prosinci 2013. V oblasti atomové energie tady bych chtěl zmínit revizi směrnice z roku 2010 o atomové bezpečnosti, to bude jedna z nejdůležitějších témat v této oblasti a pokusíme se usnadnit konstruktivní jednání na úrovni rady, samozřejmě při plném e, zaznamenávání odlišných stanovisek těch a o něch členských států. Samozřejmě, že bezpečnost atomové energie je zásadní pro všechny Evropany. Musíme e, realizovat všechny preventivní e, činnosti a kroky, abychom občany uchránili od e, případů případné radiace a dalších nebezpečí. Předběžná práce začala již zhruba před měsícem, my to vítáme a rovněž očekáváme stanovisko Evropského parlamentu k této věci. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě před závěrem dovolte, abych eh, vás stručně informoval o hlavních událostech, které nás čekají. Neformální rada pro energetiku ve Vilniusu 19. a 20. září, konference na vysoké úrovni o infrastruktuře v oblasti energetiky s eh, důrazem na implementaci eh, prvního seznamu PCI a vytváření integrované evropské energetické sítě 4. a 5. listopadu ve Vilniusu a Rada pro energetiku, která se bude konat 12. prosince v Bruselu. V příštím týdnu eh, se ITRE eh, sejde právě ve Vilniusu, bude to 15. až 17. těším se na vás. Eh, ještě chci říct, že e, naši občané od nás neočekávají nic jiného, o nic méně, než co jsme si do naší agendy stanovili. Nemusíme se za nic omlouvat, nemusíme nic vysvětlovat, jsou to věci nutné. E, zkušenost a znalosti vašeho výběru jsou pro nás nesmírně e, cené. Těšíme se na spolupráci s vámi a s vašimi dalšími kolegy v parlamentu při realizaci našich sdílených cílů. Děkuji, pane předsedající, za pozornost. Děkuji vám, pane ministře, velmi obsáhlý a velmi podrobný program, se kterým vstupujete do, eh, do předsednické rovi, role eh, za Litvu. My, tento výbor eh, je velmi pověřen nebo proži, projednává mnoho věcí spojených právě s energetikou a energetiku my vnímáme jako jeden ze základních klíčových problémů do budoucna Evropy a velmi děkuji za ten váš velmi podrobný a velmi profesní, profesní popis. Eh, dal bych slovo svým kolegům na dotazy, které bychom směřovali na zhruba tři, tříminutové dotazy. Prosím jenom, abychom jak když vždy bojujeme s časem, abych se nám to podařilo a já postupně tedy budu předávat slovo svým kolegům. Takže paní Jordan, you'll Hvala lepa, minister, ne eh, izčrpno představit. Děkuji panu ministrovi za eh, tento vyčerpávající úvod. Hovoříme o vnitřním trhu a mám na to napojenou otázku. My víme, že před eh, námi stojí ještě několik eh, hodně úkolů, a to na úrovni evropské, ale také na úrovni mezinárodní. A mě by zajímalo, jak je plán předsednictví jak hodláte přesvědčit členské státy, aby do konce tohoto roku se ten energetický balíček implementoval. Mně se zdá, že se opravdu chcete snažit jít v tomto směru, ale já bych ráda věděla, jak. A druhá věc, která mne zajímá, význam infrastruktury pro implementaci vnitřního trhu. Evropská komise již konstatovala, že za tom účelem bude potřeba nějakých 10 miliard eur, nicméně finanční prostředky, které máme k dispozici, jsou nižší. Takže tato investice, pokud ji budeme chtít provést, tak si vyžádá, abychom my přesvědčili investory, aby se ta infrastruktura opravdu vybudovala. Jak vy nahlížíte na tuto problematiku? Třetí téma se týká jaderné bezpečnosti. Vy jste zmínil i vaše působení na radě a já bych vás ráda upozornila, že i Evropský parlament se zajímal o tuto směrnici. My jsme zapojeni v rámci procesu spolurozhodování, to znamená spolupracujeme s radou. A mě by zajímalo tedy, jak eh, hodláte prosadit ještě lepší druh spolupráce mezi parlamentem a radou. A pak ještě jedna menší otázka eh, v rámci environmentální politiky, tedy existuje ten rámec do roku 2030. Nicméně nevím, jak vy na to nahlížíte, na tento druh budoucnosti, tedy ten rámec, který existuje do roku 2030, 2030, eh, jste s ním spokojený, chtěl byste s ním pokračovat i po roce 2030, nebo se má něco změnit? Prvé skupinu dotazů, pěti, šesti dotazů, ať můžete lépe potom odpovědět, ne abychom odpovídali po každém dotazu. Jo, Dále Mr. Prody. Grazie signor Ministro per eh, la sua... Děkuji, pane ministře. A děkuji vám za vaši přítomnost v našem výboru. My si opravdu velice ceníme vaší návštěvy. A ocenil jsem také to, že jste zmínil obnovitelné energie a konkrétně tedy otázku biomasy. Tedy že je zapotřebí, aby bylo objasněno vše, co se týče využívání biomasy. Je zapotřebí vytvořit určitou hierarchii, co se týče využívání biomasy a na prvním místě by měla v této hierarchii být výroba potravin, také potravy pro zvířata a poté celé to bio celá ta oblast bio eh, průmyslová, která by měla přijít až v takové té druhé fázi, protože víme, že průmysl využívá eh, molekulární komplexity biomasy, takže i toto je velice důležité. A pak eh, na třetím místě teprve je energetika. Tady existuje určitá perspektiva opravdu podstatného rozvoje a mám tady na mysli určitou konverzi biomasy v plyn a následné užití toho plynu jakožto tedy pohonou hmotu. Již existují určité instalace, které fungují tímto způsobem a myslím, že na této úrovni bychom tedy mohli využívat biomasu z toho energetického hlediska, aniž by docházelo ke spalování. To znamená, že by nedocházelo k znečišťování atmosféry. Já bych tedy rád položil následující otázku. Jste ochoten se zavázat i jít touto cestou, protože to by mohlo představovat velice důležitý krok vpřed, co se týče využívání biomasy, tedy i proto využívání ve prospěch energetiky, ale tedy zároveň i ochraňovat naši atmosféru. Děkuji panu Prodimu a další Mrs. Hall. Thank you. I welcome very much the... Děkuji. Já velice vítám, že jste zmínil ty cíle roku 2030 a co vše je ještě zapotřebí udělat. Já chápu, že tedy komise by před koncem roku měla předložit na další sdělení prostřednictvím Bílé knihy a následně tedy eh, by to mělo být také bodem jednání rady v prosinci. A a chtěla bych se zeptat, zda tedy i vy sám povzbudíte diskuzi o významu energetické účinnosti jakožto e, takového základního předpokladu pro tu e, diskuzi ohledně rámce 2030, aby se tedy využila energetická účinnost, aby došlo i k navýšení zaměstnaných míst a podobně. Ale v první řadě samotné členské státy si musí sami uvědomit, co mohou tedy vše splnit a vykonat do toho roku 2030, aby se pozitivněji nahlíželo na to plnění těch e, cílů, když hovoříme i o snižování. A druhá, e, um, druhé téma energetický trh, víme o tom, jak se rozvíjí tato oblast, jaká existují rizika pro vnitřní trh, jak to může omezovat i schopnost vnitřních trhů. Víme, že existují určitá omezení v členských státech, takže budete se zabývat i otázkou problémů na národních trzích. Děkuji. Děkuji. Další kolega Turmes. Eh, your... Eh, Děkuji, pane eh, ministře, za vaše úvodní slovo. Já bych navázal na paní kolegyni Hall ohledně cílů do roku 2030 a zdůraznil bych také energetickou účinnost jako téma. To je otázka i ekonomie jako takové a e, energetické chudoby. Z minulého e, týdne vyplývá, že teď máme nový e, víceletý finanční rámec, budeme tady určité prostředky mít k dispozici a já jsem to pochopil tak, že energetická chudoba ve, ústřední, ve střední a východní Evropě vyplývá z toho špatného dědictví těch eh, ne zcela zateplených budov eh, a obytných budov. Chtěla bych, chtěl bych vidět, zdali toto budete, pane ministře, vnímat jako nutnost a důvod pro použití strukturálních fondů, protože to bude zapotřebí jistě v předstihu připravit, aby to od roku 2014 mohlo všechno eh, se rozjet. A pak je tady ještě otázka takzvaného vnějšího rozměru. Mě jedna věc trochu překvapuje. Vy přicházíte ze země, která je jednou z těch zemí, eh, která možná jako, eh, která se mm, pohybuje v té skupině eh, zemí, které hodně dovážejí. My tady máme teď zapotřebí, abychom e, energii dodávali, dováželi z Evropy, e, teda do Evropy ze zemí, které prostě neplní ve svých zařízeních a instalacích evropské normy. Jsou to prostě e, špinavé, zastaralé závody. jak teď budeme řešit tu situaci, kdy jsme si stanovili určité normy uvnitř Evropské unie a přitom obchodujeme se zeměmi a s podniky mimo Unii, které zdaleka tyto e, naše normy nedodržují. Eh, takže tady je zapotřebí, aby se dodržování těch norem rozšířilo. A ještě něco, co se týká té vnější dimenze. Když se podíváme na statistické údaje, tak rychle pochopíme, že problém, eh, který máme v Evropě s plynem, vyplývá z toho, že v našich dlouhodobých smlouvách, především s ruskými eh, partnery, jsme vycházeli z indexace cen ropy. Takže zvyšování cen plynu se odvíjí od eh, eh, zvyšujících se cen ropy, ale je, ne, je nepřiměřené. Eh, takže je třeba prostě se zbavit této návaznosti mezi stanovováním cen plynu z cen ropy. To vlastně trvá již od 70. let a e, prostě není k tomu žádné odůvodnění, abychom e, tak konali. Takže já volám potom, aby členské státy a Evropská komise deklarovali tu indexaci e, podle cen ropy jako něco, co je nezákonné a abychom se přestali tedy ohlížet na tyto smlouvy v otázkách dodávek ropy a z nich stanovovali ceny plynu. Děkuji. Teď doporučoval, že byste odpověděl na tu první skupinu dotazů, protože byly to dotazy velmi eh, květnatné a rozšířené, takže ať, ať vás nezničíme při první návštěvě tou celou škálou těch dotazů a potom by byla druhá skupina kolegů, kteří by se ptali, takže máte slovo, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, na úvod zodpověděl první otázku. Paní Jordan, děkuji vám za otázku týkající se vnitřního energetického trhu a zmiňujete jedno eh, z konkrétních priorit litevského předsednictví. Ano, my plánujeme že budeme tomuto tématu věnovat velkou pozornost. Myslíme si, že nastala správná chvíle, abychom dohlíželi na to, jaký pokrok zaznamenaly členské státy, co se týče implementace uh, Eh, této části jednotného trhu. Máme naplánováno i setkání, neformální setkání, dále energetickou konferenci a pak i na tom formálním zasedání ministrů bude předložena již ta zpráva o dosaženém pokroku směrem k společnému energetickému trhu. Samozřejmě je to velice důležitý moment, zbývá nám ostatně do té lhuty už jenom jeden rok. Dále otázka týkající se směrnice o jaderné bezpečnosti Tady bych chtěl říci, že litevské předsednictví vítá ten návrh, který předložila komise a zamýšlíme um, pokročit v tom jednání na radě, jak jen to bude možné daleko. A nyní k otázce o období po roce 2020. Ano, prosím. Já se omlouvám, ale ta moje otázka ohledně směrnice o jaderné bezpečnosti byla, jak hodláte spolupracovat s um, Evropským parlamentem, protože tu nemáme spolurozhodovací pravomoc. A myslím si, že tady tou nejlepší odpovědí bude, že budeme ochotni naslouchat vašim při, vašemu výboru, celému parlamentu Tady eh, si myslím, že na tak důležité téma budeme vám naslouchat a samozřejmě tedy, eh, že se rada zapojí i do té debaty s parlamentem. A nyní tedy bych rád přešel k tomu období po roce 2020, kde si myslím, je třeba říci, že investoři potřebují určitou eh, předvídatelnost v tom regulačním rámci. To znamená, že rozhodování musí být učiněna zodpovědně, i co se týče tedy téma jako klima, energetika a příslušné cíle a, a pro nás bude velice důležité, abychom měli možnost vyslechnout výsledky veřejných konzultací, které provedla komise, které vlastně právě ukončila komise ohledně zelené knihy. To znamená, vyčkáme na informace z komise, na jejich výsledky a stejně tak tedy možné výhledy, uh, a hodnocení dopadu zúčastněných států a také sektorů. Dále, co se týče financování infrastruktur, ano, to je velice důležitá otázka a myslím si, že ta skutečnost, že poprvé financování pro celoevropské nebo pro projekty na evropské úrovni budou dostupné, to je určitě významný výdobytek a proto potřebujeme se nyní zaměřit eh, na to, abychom nalezli způsoby, jak zajistit tyto prostředky, jak je znásobit prostřednictvím nejrůznějších komerčních režimů. A, a bylo by tedy dobré toto projednat eh, na naší konferenci na téma projekt PCI ve Vilniusu v listopadu. Nyní k otázce pana Prodyho, udržitelnost a biomasa. Já vám děkuji za tuto otázku. To je opravdu záležitost, která je v počáteční fázi, e, co se týče diskuzí, nicméně již nyní e, zahrnuje e, celou řadu států a my se těšíme na návrh komise, tak, aby se rozběhla i ta debata mezi ministry zodpovědnými za energetiku. A abych zodpověděl tu otázku, musíme si vyslechnout také zástupce průmyslu, vyslechnout si názory expertů a rozhodně je tedy z vaší strany velice dobré, pokud předložíte specifické a konkrétní návrhy. Ještě jednou vám za to děkuji. Energetická účinnost, eh, na to se ptala paní Hol a pan de Turmes. Já i vám děkuji za tuto otázku. Směrnice o energetické účinnosti byla eh, přijata v loňském roce. To znamená, je to zase jeden z těch nástrojů pro splnění cílu do roku 2020 a myslím, že tady to odpovědí je zaměřit se na implementaci a aktualizovat toto téma v členských státech protože ehm, energetiku je třeba využívat zodpovědně. A co se týče těch argumentů ohledně ehm, různých výzev i pro samotné členské státy. Je třeba si uvědomit e, i ty příležitosti, které nám tato směrnice nabízí. A co se týče jaderných projektů v e, našem sousedství, i za tuto otázku děkuji. Je to důležité pro náš region. My jsme byli vždy toho názoru, že eh, normy jaderné bezpečnosti EU by neměly končit na hranicích Unie, konkrétně tedy ten projekt, který je zaměřen na evropský trh, i tady si uvědomujeme, že i mimo EU je třeba uplatňovat určité normy. Samozřejmě je naprosto zásadní, aby evropské společnosti byly na určité úrovni, aby byly konkurenční na evropském trhu, ale aby se mohly účastnit i zakázek mimo trh EU. A co se týče otázky ohledně propojení mezi cenami plynu a ropy, Myslím si, že již se to stává realitou, že velké evropské společnosti kráčejí tímto směrem. My zaznamenáváme, že to je již takový trend, který nemůžeme zastavit a rozhodně tomu budeme věnovat pozornost i tedy vašim návrhům, když budeme jednat o externí dimenzi energetické politiky na úrovni ministru. Tedy děkuji vám. Next groups, uh, A další kolečko otázek, v první řadě Jiří Buzek. much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedající, děkuji vám, pane ministře, za vaši prezentaci. Já váš program mohu než eh, velmi důrazně podpořit. Eh, na to další půlroční období. Je také zajímavé, že po několika našich setkáních eh, v průběhu minulého období a eh, po velmi dobrém projevu vaší prezidentky, paní Grabovské, mám skutečně silný pocit, že je Litva dobře připravena na toto předsednictví, které se bude odvíjet v šesti velice zásadních měsících, které budou velmi důležité právě pro dokončení společného energetického trhu. A vzhledem k vašim odpovědím bych si dovolil ještě rozvinout téma infrastruktury, tak jak ho na, e, stínila paní Romana Jordan. E, jedná se o rychlý výběr projektů e, pro společný, které jsou zajímavé pro celou Evropskou unii, tak aby tady přestaly existovat ty energetické ostrovy. A pak je tady ještě E, otázka kolegy Turmese, ta je také zcela zásadní. Jde o e, vlastně vymanění se z toho návaznosti na ceny ropy při stanovování cen plynu, tak aby náš plyn byl levnější a to si myslím, že je velice, velice zásadní záležitost. Dovolte ještě eh, dvě krátké otázky, kromě toho, že bych byl rád, kdybyste rozvinul ty předchozí body. Eh, za prvé je to otázka eh, toho přeshraničního obchodování s energiemi. Ono nejde pouze o ty přenosové sítě a další nutná E, nutné kroky a nutná zařízení, ale co je možná úplně nejobtížnější, je e, slučitelnost těch podpůrných režimů pro obnovitelné zdroje. A to si myslím, že bychom měli začít diskutovat na evropské úrovni, protože to opravdu takto celoplošně není jednoduchá věc k realizaci. A další věc je vytvářet e, situaci na trhu, kdy by byly implementovány eh, všechny ty výsledky eh, ICT eh, a usnadnit eh, toto našim občanům, aby prostě lépe chápali, eh, k čemu dochází na našem trhu s energiemi a tím pádem se mohli příhodněji rozhodovat a správně si vybírat dodavatele energie. Měli bychom se snažit jim pomoci, aby se rozhodovali i e, řešili situaci prostřednictvím těch e, makléřů na místní úrovni. Děkuji, pan Mencel je poslední se svým dotazem. Děkuji. Dobrý den, pane ministře. Já bych chtěl poděkovat za to, že jste nám představil tento program. Je bez pochyby zjevné, že od roku 2014 Evropa bude potřebovat jednotný energetický trh, ale potřebujeme transparentní energetický trh. Pokud se jedná o stabilní energetické trhy, Eh, všichni jsme tak trochu v určité pasti momentálně. Měli bychom mít eh, stejně platná pravidla z hlediska tohoto trhu. Eh, víte, že Gazpromu se platí dvojnásobně v jiné zemi a jiné tarify se používají například v Německu. Proto je nutné zde mít transparentní energetický trh. Já mám pocit, že eh, kolegové eh, jsou zde v této části světa v určité složité situaci. Jedná se o dlouhodobé cíle, jedná se o závazné cíle a také z hlediska obnovitelných zdrojů a trvale udržitelných zdrojů je zde situace eh, složitá proč um, nemluvíme o tom, že bychom měli zvyšovat energetickou účinnost a tím snižovat CO2? Nejde o to, že by to nebylo realizovatelné, ale chybí financování. A proč tedy by tyto státy z této části světa měly dvojnásob platit než například Německo? Uh, bylo by dobré tady sjednotit tyto uh, možnosti. Musíme se podívat na to, co se bude dít po roce 2013 a do roku 2020. Toto období je vlastně bezprostředně před námi. Děkuji. Byl poslední dotaz eh, od členů výboru. Prosím tedy o odpovědi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedající. Pane profesore Busku, dovolte, abych se nejprve pokusil odpovědět na vaši otázku. E, ten e, selekční postup, to je velice zásadní. E, to se týká PCT, jak víme, tak již tento týden dochází k předběžným rozhovorům ohledně PC i a e, jde o finalizaci. Těšíme se, že k tomu dojde na podzim, že k té finalizaci dojde již <clears throat> na podzim. Eh, během naší konference se chci zabývat těmi projekty ve společném zájmu. Jsem velice rád, že jste přijal naše pozvání a že předložíte svůj vlastní referát k této otázce a myslím si, že to bude další eh, krok, který bude stimulovat členské státy, aby se tímto tématem zevrubněji zabývali. Ty ta podpůrná, eh, ty podpůrné režimy a jejich slučitelnost. My eh, očekáváme hlavní směry a mechanismy spolupráce v této oblasti. Eh, ty by měly být předloženy letos v létě. A můžeme také uvažovat o určité prezentaci a diskuzi na úrovni rady. Je to velice důležité v té celkové diskuzi o tom, jak by měl fungovat společný trh jak bychom se měli eh, vyhnout konfliktům jednotlivých těch podpůrných režimů mezi sebou. A teď bych se chtěl ještě přesunout eh, k otázce od pana Venceho. Ano, transparentnost je velice zásadní otázka. A to, co dnes vidíme, je, že eh, již existující legislativa na komunitární úrovni umožňuje realizaci této transparentnosti. Jsem si jist, že plná implementace především eh, energetického balíčku je eh, prostě závazná, závazný požadavek pro eh, to, abychom tady dosáhli ještě větší úrovně transparentnosti. A co je důležité, také mnohem větší úrovně diverzifikace. Eh, to znamená, to jsou věci, které, eh, kterým by mělo docházet a dochází eh, v regionech Evropy. Potřebujeme ty právní nástroje, ale rovněž diverzifikaci a alternativy. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. Všechny své kolegy za, za vaše velmi jasné odpovědi, za celý ten program. E, velmi si skutečně vážíme toho, že jste hned na začátek e, přišel tady do výboru, protože skutečně energetika je pro nás e, velmi zásadní téma našich diskuzí. Těšíme se na tu spolupráci do budoucna a budeme rádi, kdykoliv přijdete do výboru, jsme připraveni maximálně pomoct Eh, my si velmi dobře uvědomujeme, jak složité téma energetika a vše, co s tím souvisí v současné době pro Evropu je, že to je jedno ze základních témat, které ovlivňuje konkurenceschopnost členských zemí, které ovlivňuje život lidí v tom základním, základním bytí a proto eh, si velmi vážíme, že jste přišel a přejeme vám maximum úspěchu ve vašem, vašem ve vaší pozici předsednické země and uh, wish you maximize the successful this, this presidency. Thank you very much. Thank you very much, Thank Mr. Chairman. Thank you. Bene, allora proseguiamo, buongiorno a tutti, proseguiamo i nostri lavori. Pokud dovolíte, budeme pokračovat v práci. Poté, co, jsme, co proběhlo setkání s mladým litevským ministrem a já bych nyní předala slovo paní Pilar del Castillo, aby pohovořila o cloud computingu v Evropě. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, zástupci komise. Dnes budeme poprvé hovořit o zprávě z vlastní iniciativy týkající se evropské strategie eh, v oblasti cloud computingu a já jsem měla tu čest tedy, že jsem jeho spravodajkou. Tedy eh, tato zpráva bude představovat názor parlamentu na strategii Evropské komise. Chci připomenout, že tedy um, tato strategie již tvoří část Evropské uh, agendy z roku 2010. Objevuje se tu tedy tento nový fenomén, uh, tento potenciál cloud computingu. Uh, Není to nic zas tak úplně nového, je to spíše výsledek technologického vývoje a to v kontextu takovém, kdy celá řada různých faktorů vede k tomu, že se tu vytváří výjimečný rámec. Potenciál cloud computingu je nesmírný a v dnes víceméně neexistuje žádná entita, ani soukromá, ani veřejná, která by eh, vytvářela takovou určitou databázi ty, eh, ohledně síti. Proto tedy hovoříme o nejrůznějších potenciálech, jak pro jednotlivce, tak pro podniky, tak pro nejrůznější instituce. Uh, a e, tedy jen za několik velice málo let se tento fenomén cloud computingu proměnil v něco slibného, z něčeho slibného v něco, co se narůstá a zvětšuje každoročně obrovským způsobem. Téměř můžeme říci, že je to víceméně odvětví, které zaznamenalo největší růst. Takže Potenciál cloud computingu jsou tedy mm, eh, infrastruktury, eh, okamžité možnosti propojení, tedy umožní, aby jakákoliv organizace mohla tedy eh, schraňovat své informatické informaci a umožní to tedy všem podnikům po celém světě navýšit produktivitu, efektivitu, prostřednictvím tedy této technologické, tohoto technologického vývoje, který je tedy tak mocný jako tento cloud computing. Já se tu nebudu pozdržovat u všech těch výhod, a pozitivních eh, bodů, které představuje využívání tohoto druhu technologického vývoje jak to můžeme asi nejlépe označit. Podle mého názoru komise v tom dokumentu, který představila, dobře definovala tři klíčové aktivity, které je třeba provést. Já jsem považovala za zajímavé, jakožto tedy dobré přispění Evropského parlamentu, alespoň taková je moje vize, že tu takovým doplňkovým způsobem k tomu, co navrhla komise, představíme pět takových akčních oblastí. Nebudou tedy tři klíčové, ale bude jich pět. V první řadě tedy dobrá strategie pro cloud je nezbytná pro ekonomický růst v Evropě, je důležitý, co se týče zaměstnanost. Takže první oblastí, která splní eh, ten eh, Potenciál cloud computingu je tedy navýšení zaměstnanosti. U nás v některých zemích nezaměstnanost dosahuje až 24 Podle Skills and Mobility Report Evropa bude mít v brzké době zapotřebí nějakých 700 až 1000 až milion pracovníků právě v oblasti technologií je třeba tedy eh, proškolovat eh, v těchto nových technologiích a pomoci tak malým a středním podnikům. Druhá oblast aktivit eh, zajištění bezpečnosti cloud computingu a také rovné podmínky, což by mělo vést k rozvinutí vnitřního trhu. Tady si myslím, že je zásadní, aby se vytvořila určitá platforma, která spojí tedy veřejné i soukromé zájmy a umožní ale zároveň také ochranu uživatelských údajů. Třetí oblast, ta je nasměřována na veřejný sektor. To si myslím, že tady tato dimenze je opravdu velice důležitá a z toho důvodu, jakou váhu má veřejný sektor ve všech ekonomikách Evropy. Tady ten potenciál cloudu zastávající eh, situace bude představovat pro veřejný eh, sektor obrovské výhody, jako eh, třeba v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, školství, nižší náklady ve státní správě, samozřejmě i pro evropské instituce. A vlastně vzhledem k té váze a rozměru veřejného sektoru v celé Evropě by právě tento cloud computing mohl být takovou novou pobídkou pro rozvoj i soukromého sektoru, který by odebral tu váhu, tu zátěž veřejnému sektoru. Tady v, tomto, v této oblasti e, zaznamenáváme ještě určité spoždění. Takže v této zprávě eh, věnuji právě to třetí místo veřejnému sektoru, zároveň tu voláme ale po určité míře opatrnosti a vyzýváme právě k urychlení toho druhu eh, spolupráce mezi, mezi veřejným a soukromým sektorem tak jak už se to objevuje i v dokumentu komise. Čtvrtá oblast rozvoje, ta se týká norem a cloud computingu. Tady je zapotřebí uh, samozřejmě, aby celý ten trh s cloudem se zakládal na určitých pilířích, aby existoval určitý dohlížitel, samozřejmě, abychom umožnili všechny ty možnosti, tu flexibilitu, ale aby se na vše také dohlíželo a aby vše bylo velice výhodně propojeno. A nyní eh, se eh, jsou ve finální fázi eh, přípravy právě těchto norem a je třeba tedy podpořit tento druh práce. A pak eh, transparentnost předávání informací, to je zase zásadní. Já jsem samozřejmě Eh, prováděla diskuze se všemi členy tohoto výboru a je zajímavé ten dopad, jaký má správná strategie ohledně rozvoje cloud computingu v Evropě. Samozřejmě, že veškerý tento rozvoj nemůžeme provádět izolovaně od vnějšího světa, měli bychom spolupracovat s ostatními zeměpisnými oblastmi, zejména tedy směrem transatlantickým. Nicméně Vzhledem k tomu horizontálnímu charakteru tohoto tématu je třeba podpořit rozvoj jednotného digitálního trhu, protože ono se to týká tolika aspektů digitálního trhu, že to představuje opravdu faktor, který bude významným eh, podnětem k rozvoji tohoto ještě stále tak fragmentovaného trhu. Eh, nebudu to prodlužovat, chtěla bych poděkovat eh, tomuto výboru za to, že umožnil tento druh rozpravy ještě v průběhu prvního eh, semestru. Vlastně hovoříme o tom nyní poslední týden před letní přestávkou a vyzývám členy, aby se tedy zaměřili na předkládání všech eventuálních pozměvacích návrhů. V září se poprvé setkají stínoví zpravodajové a pak podle těch e, příspěvků, které dorazí k mému návrhu, e, myslím si, že po té, co to zpracujeme, parlament významným způsobem přispěje k tomu dokumentu komise. To je vše. Děkuji. Děkuji. Eh, Pilar. A nyní bude hovořit pan Kalfin, který je tady za paní Trotman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl nejprve omluvit kolegyně Katrin Trautmann a e, jelikož je stínovou zpravodajkou k této problematice, k problematice e, cloudového computeringu, tak bych e, její slova tlumočil. Nejprve bych chtěl paní zpravodajce poblahopřát, protože tato zpráva je skutečně velice, velice seriózní a velice široká vzhledem ke stávajícímu Eh, rozvoji, vzhledem ke skandálu PRISM a vzhledem k pravomocím dalších výborů našeho parlamentu, tak eh, by Katrín ráda zdůraznila, že eh, velice oceňuje relevantnost Eh, a zprávu eh, paní kolegyně, protože eh, otázka cloud computingu je přesně tím tématem, které zapadá do těch našich současných priorit, včetně toho skandálu s sledováním údajů a tak dále. Nejprve k infrastruktuře a pak k dalším otázkám. Cloud computing vlastně znamená, že v podstatě pokud by je uživatelé měli využívat, tak potřebují efektivní e, spojení, širokopásmové spojení. To znamená, při vytváření strategií e, pro cloud computing, e, tak nesmíme zapomínat na to, že to širokopásmové propojení je důležité přivést do všech i do těch odlehlejších částí Unie. Bude to velká výzva nejenom pro jednotlivce, ale i pro malé a střední podniky, především především tam, kde jsou tyto podniky umístěny eh, v oblastech s nižším hustotou obyvatelstva s zhoršením přístupem k širokopásmovému připojení. Takže musíme si ten cloud computing uložit do, té, do toho širšího rámce a musíme také eh, eh, promýšlet případná rizika z dalšího prohlubování rozdílu. A za druhé, když hovoříme ještě o infrastruktuře, musíme také vzít v úvahu další věc. Zatím prostě tady neexistují ty serverové farmy v Evropské unie, většina serverů, většina údajů je prostě uložena mimo eh, unijní eh, teritorium. Eh, samozřejmě Evropská unie musí mít také svou vlastní infrastrukturu, aby byla na stejné úrovni jako zbytek světa. A teď k znalostem a dovednostem. To Pilar zdůraznila a jménem Katrin Trautmann bych chtěl opravdu podpořit za její šetření nejenom víc vzdělání a e, školení v oblasti rizik, které to nese pro uživatele, ale potřebujeme také e, určité odborné kurzy, odbornou přípravu pro specialisty, kteří by dále rozvíjeli tuto infrastrukturu. A teď k té sociální stránce celé této problematiky. Měli bychom bedlivě hlídat vývoj při eh, rozvoji cloud computingu eh, a sledovat, jaký má dopad na sociální eh, oblast, včetně srozumitelnosti cloud computingu, propojení odborníků a také si musíme uvědomit eh, riziko eh, v tom smyslu, že takové ty eh, smlouvy, které by byly vlastně ze všeobecněné, zjednodušené na nejnižšího společného jmenovatele a naprosto totožné, tak vlastně by zabíjely i konkurenceschopnost. A z hlediska spotřebitelů potřebujeme se vyhnout blokovacímu efektu a podporovat interoperabilitu a přenositelnost, to Pilar již zmínila. A rovněž se opravdu domníváme, že bychom měli hovořit o, o odlišnostech ne mezi národními strategiemi v oblasti cloud computingu, ale mezi eh, unijními státy a neunijními státy eh, tak, abychom na úrovni Evropské unie vytvořili jednotný prostor, abychom prostě eh, srovnávali jednotný evropský prostor a trh i v oblasti cloud computingu s vnějším světem a případně slaďovali ty kroky a e, cloud computing, e, e, by, která by vyrůstala z, Evrops, z prostředí Evropské unie, by měla mít také podpořeno úsilí spolupráce s dalšími partnery, neunijními. Postupně by se měly více a více vyměňovat zkušenosti, podporovat spolupráce s těmi vnějšími aktéry a tak dále. V odstavci 4 Eh, chci zdůraznit, že je to možná příliš neutrálně formulováno, v tom smyslu, že by žádné služby a eh, zařízení neměla být privilegována eh, to trochu nás vede zpátky k projevu komisařky Kros z roku 2011. Nemělo by to být jenom aktivní z hlediska cloud computingu, ale mělo by to tedy eh, být eh, že, že hnáno takovým větším úsilím vytvářet eh, evropské stimuly a opravdu maximálně aktivně k tomuto přistupovat. Já se omlouvám. Eh, kolegům, že jsem vám dovolila překročit. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také přivítat eh, návrh zprávy kolegyně Pilar. Je opravdu velice dobrý a prakticky všemi otázkami, které musíme v souvislosti s eh, cloud computingem uvažovat, zmiňuje. A také souhlasím s tím, co říká zpravodajka ohledně potenciálu cloud computingu. Jsou to malé a střední podniky, veřejná zpráva. Veřejná zpráva by také mohla získat a zefektivnit se eh, a Jde o to, aby ty veřejné eh, zakázky v oblasti eh, moderních technologií byly bezpečnější a spolehlivější musíme se samozřejmě snažit vyhnout riziku, které by mohlo vyplývat se združení eh, všech těch eh, provozovatelů do jednoho. Rovněž souhlasím, že všichni poskytovatelé cloud computingu by měli mít možnost se podílet eh, o zakázky na trhu, pokud budou dodržovat komunitární právo. Pak jsou tady samozřejmě normy, které musí zajistit bezpečnost a spolehlivost rychlost a ALDE také podporuje to, co zpráva e, předjímá ohledně ochrany spotřebitelů, informování spotřebitelů. To samozřejmě je nutné. E, těším se na spolupráci s e, další spolupráci s Pravodajkou a děkuji za pozornost. Děkuji, pane Rode. A další řečník. Thank you, Ms. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat zpravodajce za eh, návrh zprávy. Sdělení komise podle mého názoru bylo v první řadě takové matečné, protože tam spojovali nejrůznější druhy eh, cloudu, nejrůznější projekty, které jsou sponzorovány, že jsem si říkala, proč tedy komunikace, eh, tedy vlastně komise vydává toto sdělení nyní, když tedy výzkumné projekty eh, teprve se rozbíhají a je třeba tedy vše toto na úrovni Evropy uspořádat. Myslím si, že právě zpráva paní Del Castillo to do určité míry uspořádává, dává tomu určitý rámec, zmiňuje zde všechny ty důležité záležitosti, tu velkou výzvu pro Unii, pro veřejné zakázky, pro nezbytnost standardizace, pro otázky spotřebitelů a to, jak je důležité, aby Evropa byla významným lídrem i v této tématice. Souhlasíme i s tím, co vyjadřila paní Trautmann, ta sociální složka computingu, na to je třeba se také soustředit. Mnohé ty bezpečnostní modely v tom prostředí online často bývají do nízké míry bezpečné, do níz... je možné kontrolovat pohyby ostatních a malé a střední podniky, místní orgány eh, často eh, zahojí právě tyto druhy debat eh, ohledně bezpečnosti, protože nemají velkou pravomoc nebo velké možnosti, jak navýšit tuto mm, bezpečnost. Takže je důležité opravdu, aby i ten potenciál computingu šel správným směrem i v této věci. Co se týče přenositelnosti dat a operability s údaji, to považuji za velice zajímavé a těším se na spolupráci se spravodajkou a s ostatními stínovými spravodaji v této věci. Myslím, že spolupráce bude dobrá, bude plodná a, a těším, se, těší mě, že ten mm, úvod, tento dokument je kvalitní. Děkuji nyní pan Tošenovský. Děkuji paní předsedkyně. Já bych se také připojil k těm Eh, kteří velmi oceňují mm, eh, předloženou zprávu kolegyně de Castillo. Myslím, že je skutečně velmi popisná a eh, přesně definuje, v jaké stádiu se asi nacházíme s cloud computingem i s tou vizí do budoucna, kam se to bude ubírat. Velmi oceňuji, jak se podařilo na docela málo stránkách popsat tak strašně složitý proces kterému i mm, nemnoho informatiků rozumí do, do všech detailů. E, já jsem přesvědčený, že je dobře, že i tato zpráva přichází v době, kdy se zabýváme mnohými zprávami a mnohými e, pracemi, které teď tady probíhají, tak jako je e, digitální agenda pana kolega Rodeho, kde, kde se nám podařilo velmi díky jeho, jeho přístupu najít velmi důležitou nosnou spolupráci. To, co je uvedeno ve zprávě, já se s tím velmi stotožňuji, že se cloud computing stává v podstatě digitální infrastrukturou, zároveň bude vytvářet neustále větší a větší tlak na přenosové soustavy digitální, bude vytvářet eh, velký tlak na broadband anebo další jiné technologie, protože se bude jednat o enormní množství dat, které bude jenom narůstat. Již dnes je to obrovský, obrovský balík všech dat, které jsou přenášeny. Eh, to, co uvádí paní kolegyně, eh, jak spojit spolupráci toho veřejného sektoru se soukromým, považuji za velmi důležité a bude eh, záležet na nás, jak se nám podaří nastavit tu citlivost tam, kde Eh, ten soukromý sektor se velmi rychle propracovává a, a jede dopředu, tak aby my jsme na druhé straně některými administrativními zásahy ten proces nezbrzdili, aby, eh, abychom se skutečně začali přibližovat to, co v jiných zemích eh, se již stalo skutečností a ne, abychom vytvořili určitou administrativní brzdu. To, co považuji za velmi důležité, je to, co zmiňuje paní kolegyně právě ve zprávě bezpečnost dat, tak aby ji nesli zodpovědnost, nesli samozřejmě ti, kteří, eh, kteří eh, zajišťují eh, zprávu cloudu, musí být zajištěna se vší zodpovědností, ale na druhé straně, a k tomu bude směřovat mé pozměňovací návrhy, myslím si, že tady je nutno ještě zvýšit určitou informovanost lidí, tak, aby tomu rozuměli, aby často příliš naivně, jak dnes přistupují k, k předávání svých dat na jaký početní systém, aby i oni si uvědomovali, co znamená cloud computing, kdy to je skutečně mimo jejich dohled a nemohou se jenom spoléhat na kontrolu administrativní. Velmi oceňuji tuto zprávu a těším se na spolupráci jako stínový zpravodaj a mm, jsem připraven maximálně pomoci, tak aby tato zpráva se velmi rychle mm, tady v komisi ve výboru projednala. Děkuji mnohokrát. Grazie, kolega Tozinovský, na parola. Děkuji panu Tošenovskému a nyní kolega Prody, prosím, máte slovo. Děkuji. A děkuji naší zpravodajce. Děkuji za její zprávu. Cloud computing je velice slibným eh, procesem a poskytuje také nové perspektivy, zvláště z hlediska přístupu k počítačovým kapacitám, k paměti. Mně je obtížné si představit tak vysokou kapacitu na úrovni jednotlivého uživatele, alespoň z hlediska potenciálu musíme konstatovat, že se jedná o velice významný posun. Já se domnívám, že proto, abychom mohli tento proces akceptovat, abychom se mohli vypořádat s takovou dimenzí, musíme mít více záruk z hlediska zabezpečení těchto dat. Musíme zajistit, aby nedocházelo k manipulaci s těmito údaji. A také musíme zabránit tomu, aby docházelo k špionáži a to s dopady, které si těžko můžeme představit. Vedle tohoto nepopiratelného vývoje z hlediska budoucnosti je nutné se zamýšlet a lépe vyhodnotit rizika. Rizika z hlediska disponibility těchto údajů a z hlediska jejich využívání. Nebylo by dobré, aby tato data byla užívána za jiným účelem, než byl e, účel stanovený původně. Podle mého názoru musíme zajistit více záruk předtím, než se budeme pouštět do tohoto projektu který by mohl se vymknout jakékoliv kontrole. Děkuji a Angelika má slova. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat naší zpravodajce za vynikající návrh její zprávy a musím se připojit k ostatním kolegům, kteří chválili tuto zprávu. Je to velice hutná zpráva, kterou postupně zpracováváme. Někteří kolegové již uvedli, že na posledním plenárním zasedání jsme hovořili o prism, o tom, jakým způsobem zpracovat tento problém. A v této souvislosti bylo požadováno jednoznačně, že bychom měli vytvořit evropský cloud computing, ale musíme si zde nejdříve zajistit, že to budeme chápat stejně. Je důležité, že v parlamentu pracujeme na našem stanovisku předtím, než komise předloží konkrétní návrh. Co se týče návrhu eh, z naší zpravodajky, tak musím říci, že velice oceňuji, že eh, průřezově se objevuje v této zprávě problematika důvěry a ochrany osobních dat. To je eh, velice důležité téma v současné společnosti a je nutné zaručit všem těm, kteří budou využívat tohoto systému, že zůstávají pány eh, nad osudem jejich eh, dat. A na tom se musí vybudovat důvěra a vytvořit evropský cloud computing. To se vyne celou touto zprávou a myslím si, že to je velice dobře. To je skutečné jádro této problematiky, pokud se chceme posunout směrem k evropskému cloud computingu. Musíme tady zajistit standardní mm, záruky minimálně tam potřebujeme určitou eh, minimální harmonizaci z hlediska standardů, kterých bychom se mohli dovolávat Tady musíme ještě na tom zapracovat, ale přístup je dobrý. Pro nás je důležitá politická diskuse. Chceme my jako Evropský parlament podpořit vytvoření evropského cloud computingu a dále si musíme říci, co tím chápeme. Já jsem dosti šokována nedávným vývojem, který jsme sledovali. Zjistili jsme, že 95 služeb cloud computingu má sídlo v USA proto si myslím, že je důležité, abychom se touto otázkou intenzivně zabývali. Co to znamená, kolegové? Musíme se zamyslet nad tím, zda opravdu bychom měli mít tato centra v budoucnosti pouze v Evropě, pokud hovoříme o evropském cloud computingu. Znamená to, že transfer těchto dat mimo výsostné území EU povolíme pouze tehdy, pokud tam budou srovnatelné standardy. E, co to e, konkrétně bude znamenat z hlediska dohod s USA? Máme toto znovu prověřit z hlediska vyjednávání s USA. Je tady mnoho otázek, které se nabalují na tuto zásadní problematiku a myslím si, že náš výbor musí právě dát ten správný podnět. Já zatím nemám ještě dostatečný přehled. Jsem také v jury, výboru, eh, tam skutečně diskutujeme také o eh, otázkách piráctví, otázkách ochrany duševního vlastnictví a zajištění eh, tohoto duševního vlastnictví na síti a jakým způsobem tady eh, přistupovat k harmonizaci na úrovni EU. Samozřejmě toto vše tedy je skloubeno dohromady a jde o to, jaký budeme mít přístup a jaké nástroje jsou tady nezbytné které by nám eh, jaksi umožnily ehm, nastolit tu cestu směrem k evropskému cloud computingu. To je důležité pro naši populaci, ale také pro malé a střední podniky. Je tady mnoho otázek, eh, které se také objevují v této zprávě naší kolegyně. Je dobré, že o tom můžeme takto diskutovat. Děkuji mnohokrát. Dobrá, děkuji. Takže tím jsme dokončili vystoupení našich kolegů a nyní dávám slovo paní Brodeška, která bude hovořit za komisi. Uh, I would like to thank you very já bych chtěla velice poděkovat za uh, tuto uh, zprávu. V první řadě bych chtěla říci, že komise se již vyjádřila i ve fázi přípravy Eh, tohoto stanoviska, takže k tomu dodám jen několik málo věcí. My plně podporujeme rozvoj eh, propojení je to důležité pro cloud computing i pro rozvoj této tématiky, stejně tak i rozvoj infrastruktur. V první řadě bych tady chtěla říci, že toto není jediný způsob, jak se vyhnout rizikům v oblasti bezpečnosti údajů. Je důležité zapracovat na oblasti bezpečnosti a důvěry, eh, rozvíjet bezpečnostní rámce, zapracovat na hodnocení rizik, eh, enkryptice, a samozřejmě šíření informovanosti. Toto je dobrý způsob, jak se pokusit vyhýbat rizikům toho, aby ehm, vnější vlády měly určitý přístup eh, k těmto údajům. To je první věc. Druhá věc, neměli bychom se soustředovat jenom na infrastruktury v Evropě, měli bychom se zamyslet také nad možnostmi, eh, například eh, situace, kdy tedy budeme mít infrastruktury nebo střediska s daty, aby to byla možnost, že některé služby uh, budou poskytovány například americkými společnostmi. Neměli bychom zapomínat na to, že FISA má extrateritoriální aplikaci, to znamená, existují možnosti, že některé služby budou poskytovat americké společnosti a bude to tedy uh, jasné, že budou data přístupná jiným vládám. Co se týče ještě tohoto stanoviska, tady bych chtěla říct si jednu věc, co se týče oblasti ochrany spotřebitele. Spotřebitelská data a využívání spotřebitelských dat v cloud computingu by nemělo být dáno paušálně. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak tedy tyto služby cloudu budou používány. Budou používány všude, eh, tedy budou tam stejná rizika, jako jsou dnes u internetu. Tedy pokud srovnáme služby cloud computingu s internetem, eh, chci říci, že používání cloudu může být eh, nějakým způsobem zneužíváno, to je stejné, jako bychom řekli, že jednoznačně se bude i zneužívat internet a e, takový běžný spotřebitel vlastně e, nezaznamená rozdíly mezi e, službou poskytovanou cloudem nebo jiným způsobem. Nicméně spotřebitel by měl být vědom z toho, zda používá cloud nebo ne. Komise si uvědomuje, že je nutné zapracovat na této části návrhu a tady eh, správný způsob je jít cestou ochrany spotřebitele. Vlastně i u nařízení o cookies už jsme měli něco podobného. Možná bychom měli rozvinout tu oblast eh, v původním návrhu, co se týče nových moderních způsobů smluv. To by vedlo právě k šíření té větší informovanosti a vyšší míře ochrany spotřebitele. Ještě bych eh, se chtěla vyjádřit eh, k těm poplatkům, právům a právům copyrightu. Tady existují určitá doporučení. Toto je velice důležitá oblast eh, pro cloud computing a pro budoucnost tohoto odvětví. My Eh, ještě tady k těmto doporučením se budeme vyjadřovat, eh, vezmeme je v potaz. Zazněly tu také připomínky ohledně rozdílu mezi strategií v rámci EU a mimo EU. Tady bych chtěla povolat Evropské partnerství. Existuje již určitá spolupráce mezi různými členskými státy. To znamená, že i když členské státy rozvinou své vlastní strategie pro cloud computing, tak eh, evropské partnerství pomáhá jako takový spojovací prvek mezi těmi různými zeměmi, mezi těmi různými zkušenostmi, které mají. A tímto způsobem, myslím, funguje ta spolupráce i v Evropě a vzniká tedy ten společný trh. Děkuji vám. Jiné grazie la Commissione. Děkuji komisi a Bilar na závěr. Thank you to all my colleagues. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili a zhodnotili eh, tento návrh tak pozitivně. Také chci poděkovat eh, za připomínky komisi. Po letní přestávce budeme mít čas eh, ještě to projednat v září proběhne první zasedání stínových zpravodajů a budeme tedy pokračovat e, v tomto tématu. Tady e, naším záměrem je, aby se to dostalo na plénum do konce roku. To znamená, můžeme postupovat s poměrným klidem. A již tu zaznělo, zazněla celá řada bodů, se kterými můžu více než souhlasit. A těším se tedy i na další rozpravu a těším se na další setkání v září. Grazie Pilar, grazie a tutti i colleghi sono intervenuti. Děkuji Pilar, děkuji všem kolegům, děkuji všem těm, kteří vystoupili. Pozměňovací návrhy se musí předložit do 4. září. Do poledne 14. října budeme jednat na výboru a na plenárce to bude v listopadu. A nyní paní Valian tady není, není zde v sále, bude ji zastupovat paní Hola, která má slovo. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jsem tady jménem paní Valean a přečtu to prohlášení, které ona k tomuto tématu připravila. Říká, vážené kolegyně a kolegové, možná, že si vzpomínáte na tuto nařízení ohledně investičních projektů a oznamování již bylo v roce 2009 jednou předloženo. E, tehdy byla paní Valian také zpravodajkou ITRE a prostřednictvím výboru Jury se rozhodlo, že Evropský parlament e, bude spochybní právní e, základ, který rada použila. Je to článek 337 smlouvy a 187, to znamená konzultace jako právní základ na, za předpokladu e, toho, že se tady jedná o sběr e, všeobecných informací. Tehdy řekla paní Valean, že e, ta, toto nařízení nemá za cíl pouze sběr informací, ale rovněž mapování celého toho rámce energetické politiky za cílem vytvářet vytvářet energetickou politiku do budoucna a bylo tedy prokázáno, že toto se musí upravit eh, režimem spolurozhodování a eh, z 6. září 2012 soudní dvůr E, zrušil e, nařízení komise a vyzval komisi, aby e, podle článku 1942 smlouvy byl aplikován jako právní rámec nového návrhu. Tady ovšem se jedná o návrh, který je identický, nicméně paní Valean si tady uvědomuje s potěšením, že v novém nařízení se objevuje celá řada pozměňovacích návrhů, které předložil Evropský parlament v roce 2010. Takže každé dva roky se zdrouží informace o investičních projektech, eh, které se zabývají produkcí Eh, skladováním a eh, distribucí. Týká se, tam, eh, týká se to ne pouze plynu ropy, ale také CO2 a dalších. A je samozřejmě zapotřebí, aby členské státy dostaly všechny příslušné údaje od komise. Tím pádem budou členské státy informovány přesně o investičních projektech a obráceně. S těmito agregovanými údaji vznikne vlastně nástroj, který umožní identifikovat eh, ty, eh, ta prázdná místa či překážky, které existují. Takovýto nástroj je zapotřebí podle zpravodajky a eh, rovněž přispívá k nástroji pro propojení Evropy, tak, aby vznikl skutečný vnitřní trh s energetikou a aby se připojili zdroje do sítě. Takže paní Valean velice vítá návrh komise a ve která by teď měla být k dispozici, navrhuje některé pozměňovací návrhy pro upřesnění pojmu. Nejprve dvojí informovanost, dvojí oznamování, což je třeba podle paní Valean maximálně vyloučit, aby se nezvyšovala administrativní zátěž. Potom vykazování pokud tedy jsou už to oznamování povinna podle jiných legislativních norem, tak by se eh, tady mohlo eh, to zrušit. Eh, to už je v návrhu zahrnuto, ale je potřeba to tam ještě zdůrazně formulovat. Pak jsou tady ještě otázky ustanovení, které se spojeny s důvěryhodností a se zabezpečením údajů. Paní Valian se domnívá, že je třeba také rozšířit pole působnosti směrnice, aby to zahrnovalo i uhlí, neboť i uhlí je důležitou součástí energetického mixu času. Dalším tématem je otázka investic ve třetích státech, které mají eh, v tomto směru svůj význam pro některé členské státy Unie. Eh, nesmíme si představovat, že energetický trh Evropy je izolovaná jednotka, musíme prostě zohlednit i své sousedy. Podobně paní Valean se domnívá, že je důležité také otázky eh, informování o eh, plynových projektech eh, dávat do popředí. Paní Valián se domnívá, že také nutno snížit ten práh. Delokalizované projekty malých jednotek mohou být poměrně významné pro trh Evropské unii a rovněž rozšiřuje vykazovací povinnost na další subjekty. Paní Valean se těší na připomínky a doplňky od stínových zpravodajů a dalších kolegů a doufá, že tato zpráva bude přijata rychle e, pozměňovací návrh jsou, je možno předkládat do 11. července a hlasovat se o nich bude počátkem září. Děkuji za pozornost. Děkuji za eh, eh, tyto informace. Pan Langen. Eh, der Berichtsentwurf der Kollegin Walle. Ano, já bych chtěl poděkovat za tuto zprávu. Z mého hlediska je ten návrh velmi dobrý. Možná něco by se dalo rozšířit a některé body by se měly kriticky prodiskutovat. Já si myslím, že můžeme odsouhlasit tuto zprávu. Paní ho již řekla, že je tady určitý spor ohledně právního základu v podstatě rada musí o tom rozhodnout, protože se to týkalo ještě základu po, v rámci Euratomu a teď potřebujeme eh, také nové nařízení z hlediska oznamování těchto infrastruktur, to znamená, je to článek 91. Eh, Takže je tady také možnost v této souvislosti vycházet ze smlouvy Euratomu a verifikovat, prověřit eh, tato ustanovení taky v souvislosti s nařízením eh, z roku 2010, také z hlediska oznamovací eh, povinnosti. Víte, že tato problematika nabyla na významu v posledních letech, takže obsahově bychom se měli pustit také do tohoto nařízení. Já mám tedy několik bodů. Paní Valian hovořila také o začlenění uhlí, to je v pořádku, to je pozměňovací návrh 20, potom mm, zpracování a dále 1 milion tun, to je minimální roční produkce, o které tady Eh, jde, i když samozřejmě víme, že tedy v bezprostřední budoucnosti budeme uhlí potřebovat, takže to místo zde má v tomto nařízení. Za druhé, u těch obnovitelných zdrojů a z hlediska velikosti těchto zařízení jde podle původního návrhu, že by se to mělo týkat pouze těch větších zařízení. Zde se navrhuje velikost tohoto zařízení, ale vzhledem k tomu, že dochází k decentralizaci v některých členských státech EU, tak mi tato velikost připadá nepostačující, lépe řečeno příliš vysoká. Proto bych navrhl, aby u všech těchto opatření by to pokleslo z hlediska velikosti, tak jak byla stanovena, a to podle návrhu v příloze, kde například teplárny mají 50 MW místo 100, u biomasy 10 minus 20. V podstatě v průměru bychom měli tedy snížit o polovičku tyto velikosti, protože v novém trendu zjišťujeme, že dochází k decentralizaci, máme celou řadu těchto decentralizovaných podniků a ty mají stejně význam jako ty větší ostatní. Pak mám ještě jeden bod. A ten se týká otázky článku 11. Tady se hovoří o revizní klauzuli článku 11. Tam se uvádí, že roku 2016, právě to hledám, v roce 2016 by mělo dojít k revizi tohoto nařízení, měla by být vypracována zpráva parlamentu a rady a pak je tam druhá věta, která vlastně platí jako pravidlo nyní, to znamená během tohoto prověřování komise taky zkoumá, zda by nebylo možné rozšířit tedy eh, působnost také na přepravu. Například v souvislosti s rafinerií, to znamená zemního eh, uhlí a já bych tam dal i předličný eh, plyn. To by bylo dobré také do tohoto nařízení zabudovat. Jedná se o pozměňovací návrh číslo 14. Tam se hovoří o třetích státech, nebo lépe řečeno investiční projekty v třetích státech, kde by bylo dobré také tuto klauzuli uplatnit. To znamená naopak od toho, co navrhuje paní Valean. To znamená, eh, tady bez ohledu na to, jaký dopad tedy tyto projekty budou mít, bylo by dobré, abychom také eh, to přihlíželi k vybudování těch eh, jihoevropských eh, plynovodů také v Rusku. Víte, že se budují různá vedení, to je důležité. I toto by mělo být předmětem této revize, stejně jako energetická politika v jiných částech světa, Eh, které mají přímý dopad na naše zásobování. Takže já bych to přesně formuloval naopak, tak jinak, ale celkově bych tady hlasoval pro tuto zprávu, paní Valean. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní pan Glante má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jak bylo správně poznamenáno, dnes tady máme hodinu zástupců já hovořím za Koleráre Campuse a v těch úvodních poznámkách už zaznělo mnohé, to znamená, hovořilo se o genezi eh, této záležitosti, takže to vynechám. Naše frakce podporuje tento eh, návrh, který se týká přehledu o těchto eh, různých projektech do energetické infrastruktury. Myslíme si, že je to velice důležité v souvislosti eh, s jednotlivými našimi zájmy a musíme tedy přijmout politická opatření. Mnohem tedy podporujeme tento návrh, tuto myšlenku z hlediska také mm, skladování elektřiny a také podporujeme, aby se to rozšířilo na třetí státy a zahrnulo se uhlí. Tak jako paní Hol, chtěli bychom se vyhnout duplicitě z hlediska informací a musíme tedy zajistit rovnocené informování. Dále se domníváme, že důvěrnost těchto údajů musí být zachováno v souladu s návrhem komise, to znamená, musíme ušetřit tyto důvěrné informace z hlediska jednotlivých podniků. Podle našeho názoru toto nařízení poskytuje možnost zvýšit transparentnost v této souvislosti jsme zaznamenali určité spoždění, zvláště z hlediska přeshraničních propojování. Tak musí normálně fungovat tento energetický trh. Jinak samozřejmě chceme ještě hloubkovou analýzu. Také, jak to uvedl stínový zpravodaj, možná, že já bych také ještě okomentoval to vystoupení kolegy Lange. Já si myslím, že ten návrh snížit vlastně ty hodnoty z hlediska produkce, to je důležitá otázka, tím bychom se opravdu měli zabývat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan Došenovský. Já teď budu hovořit jako stínový zpravodaj, čili ne zástupce, <laughs> navazuji na pana kolegu. Eh, já mm, mm, jsem přesvědčen, že jsme již vedli velmi složité debaty právě eh, o této problematice, kdy jsme měli určitý problém, jak eh, na jedné straně eh, si být vědomi velmi důležitých strategických informací v energetice a na druhé straně potřebnosti určitých informací o rozvoji energetických zdrojů, protože problémem Evropy Eh, který nás dobíhá, je hlavně eh, koordinace těchto zdrojů, propojovací systémy a přenosové soustavy. Eh, ten problém, tak jak bylo řečeno, já vnímám i jako velmi vážný právní tak abychom eh, se do budoucna nesetkali eh, s nějakými většími problémy ohledně předání a ochrany těchto, těchto informací. Souhlasím s tím, že by uhlí se mělo také, tak jak mý předřečníci říkali, měli by se, uhlí by se také mělo dostat eh, na ten seznam výjmenovaných komodit. Problematiku trochu vidím u definice třetích států, protože to se nejedná jenom o státy ty nejbližší, nebo chceme-li to vztáhnout na geograficky nejbližší okolí Evropy, ale víme dobře, že třetí státy pro nás, které velmi ovlivňují a budou ovlivňovat do budoucna energetickou, energetický vývoj v Evropě, jsou například Spojené státy právě svou těžbou shell eh, gasu se všemi dopady cenovými a změnou mnoha, mnoha parametrů pro energetiku do budoucna. Proto já jsem přesvědčen, že ta debata je možná složitější, než eh, ji zjednodušujeme v té zprávě, ale považuji za velmi důležitou a jsem samozřejmě jako stínový zpravodaj připraven maximálně pomoci eh, tak, abychom, abychom dosáhli toho, co nás zajímá, jak lépe koordinovat eh, energetickou, energetický systém Evropy, který je hm, tak životně důležitý pro, pro celé fungování Evropy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A pan Prody je další na řadě, prosím. Presidente, per Děkuji, děkuji paní předsedkyně a chci říci, že rovněž děkuji eh, za tuto zprávu k tak významnému tématu. Mnohem významnějšímu, než to na první pohled vypadá. Musíme skutečně analyzovat potřeby v oblasti infrastruktury. To znamená dopravní infrastruktura, ale také infrastruktura výrobní. A myslím, že by naším cílem mělo být eh, vytvořit eh, dlouhodobě udržitelný systém a systém racionální. Když hovoříme o dopravě, tak přiměřená dimenze je jaká? No, evropská. To vám neříkám nic nového. Měli bychom se prostě pokusit vytvořit evropskou síť, efektivní evropskou síť, takovou, která by nám umožnila zhodnotit eh, zdroje energie, především energie obnovitelné když nic jiného, tak proto, že tady budeme mít určité statistické, evropské statistické údaje k dispozici a tak budeme moci vytvořit takovou eh, vysokonapěťovou eh, síť a eh, budeme moci vytvořit také předpoklady ke zlepšení energie z vodních zdrojů, eh, která přispěje k tomu energetickému mixu, kde se bude také více využívat energie z větrných elektráren. Máme tedy před sebou perspektivu určité předvídatelného eh, užívání eh, větrných elektráren a také v kombinace Eh, vodních elektráren s větrnými elektrárnami v případě, že by prostě větrné elektrárny nemohly být tak účinné v, určitým, v určitém okamžiku. Takže eh, znovu opakuji, dimenze ovšem musí být evropská, bez toho se neobejdeme. A pak ještě něco musíme rychle investovat do těchto energií. Při pomíná to trošičku diskuzi o těch evropských dluhopisech. Myslím, že toto by nám umožnilo, jak už jsem říkal, vytvořit eh, takovou vysoce efektivní páteř pro eh, distribuci eh, energie v Evropě a to je opravdu něco, co má budoucnost. Mohli bychom vlastně vydělit třemi ztráty, které se e, objevují v těch klasických sítí. A ještě jednou zdůrazňuji evropský rozměr této sítě. Myslím, že před námi jsou obrovské přesuny a změny, e, které se e, již na obzoru zhmotňují. Co se týče plynu a sítě, distribuční sítě. I tady je zapotřebí eh, samozřejmě rozvíjet infrastrukturu pro uskladňování plynu. A plyn z biomasy by mohl být do této sítě také zaváděn. Takže je to zajímavá rozprava, ale vyzývám eh, k tomu, abychom si uvědomili, že musíme být včas připraveni, že se jedná o urgentní investice. Myslím totiž, že e, pokud chceme se vymenit z krize, tak je to zapotřebí. Děkuji. Pan e, Rubik, děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že toto téma je, má absolutní prioritu pro budoucí léta. A myslím si, že přeč, především e, skladování elektřiny u obnovitelných zdrojů bude hrát centrální roli například ehm, eh, vodní čerpadla, která jsou používána v Evropě, nebo byla by používána v Evropě z hlediska sledování elektřiny, jsou velmi důležitá právě z hlediska vyrovnávání eh, výroby elektřiny a kompenzace. Druhý bod, který eh, mě zajímá, spočívá v tom, že u těchto Eh, věcí musíme také koukat na náklady. Co stojí eh, ten projekt z hlediska celkového životního cyklu, eh, také jak bude vypadat odstraňování po Eh, uskutečnění těchto projektů. To jsou ty následné kroky, které by se měly také zohlednit. Takže i tyto kroky bychom měli jasně zmapovat a měli bychom mít jasnou eh, představu ohledně subvencování nebo smysluplných možných podpor. To znamená, měli bychom tady vytvořit určitý rámec sítí z hlediska investic a to je stěžení eh, výzva z hlediska budoucnosti a myslím si, že s tím souvisí také tržní nástroje, které by se mohly uplatnit z hlediska určování cen. I tím bychom se měli zvláště zabývat. Děkuji. Děkuji, pane Rubiku. Komise. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní, Děkuji, paní předsedkyně. Ah, Děkuji paní zpravodajko, děkuji paní Ol za to, že jste představili hlavní aspekty této zprávy. Děkuji také tomuto výboru za zájem, který věnuje tomuto návrhu nařízení. Komise by si především přála připomenout, že existuje prováděcí nařízení které poskytuje všechny podrobnosti ohledně způsobu, jakým členské státy mají informovat komisi o investicích, které realizují. Toto prováděcí nařízení umožňuje právě mm, zareagovat na některá znepokojení, která mm, zazněla ve zprávě zvláště. Je důležité říci, že uhlí je již začleněno do zprávy, bylo to v příloze je to v příloze tohoto návrhu nařízení, ale je to také v prováděcím nařízení. A produkce elektřiny na základě uhlí a všechny investice, které členské státy činí eh, z hlediska výroby elektřiny na základě uhlí, jsou pokryty nařízením a prováděcím nařízením. Ale pravdou je, že dobývání uhlí, stejně jako uhlí nebo ropy, to není pokryto. A v revizní klauzuli jsme stanovili, že budeme eventuálně uvažovat ve chvíli revize, že by se tyto aspekty do toho začlenily. Obecné stanovisko komise je následující. Zatím máme malý odstup z hlediska uplatňování nařízení do jeho zrušení. Byl tady jenom jedna zpráva o naplňování 15 listopadu 2012. To bylo prezentováno ve chvíli, kdy byl prezentován balíček eh, o spotřebitelích. Pak tady máme také 610 eh, nařízení, které bylo zrušeno, ale ještě platí, platí do té doby, než bude eh, přijato nové nařízení na základě návrhu, o kterém hovoříme. To znamená, že vycházíme z toho, že členské státy budou muset oznámit svoje projekty roku 2013. Roku 2014 komise představí svoji zprávu a naším záměrem je, že eventuálně zrealizujeme dosti podstatnou revizi, ve chvíli tedy revize, a v tom momentě v prosinci 2016 komise předloží zprávu o revizi, takže tady budeme mít vlastně tři posuny, které nám umožní také mít větší odstup a také budeme vědět přesně, co se má měnit a zda je nutné rozšířit působnost eh, či nikoliv. Ještě připomínáme, že ve chvíli vyjednávání o tomto nařízení roku 2010 s radou bylo dosti obtížné, aby se akceptovaly změny z hlediska limitů eh, například v oblasti investic do obnovitelných zdrojů. Zatím komise nemá v úmyslu znovu otevřít tuto diskusi. Takže obsah eh, toho návrhu komise se blíží obsahu nařízení 610, které bylo zrušeno soudem. A na základě toho tedy komise vypracovala nový návrh na základě nového právního základu. My jsme si přáli vám poskytnout tyto hlavní informace a vyjádřili jste znepokojení ohledně toho, že je možné, se, že je nutné se vyhnout administrativní zátěži, tedy zdvojování povinností na úrovni členských států. Co se týče uhlí, tam o tom jsem hovořila. Co se týče investic eh, z hlediska třetích zemí, to jsou věci, které jsou již pokryty návrhu, návrhem nařízení a také prováděcím nařízením. Takže tady to můžeme samozřejmě upřesnit ještě lépe, ale principiálně je to již pokryto. A co se týče rozšíření na nové oblasti, my se domnívám, že by bylo dobré vyčkat až budeme mít tři zprávy o naplňování tohoto nařízení a rok, v prosinci 2016 budeme aplikovat také revizní klauzuly. Děkuji. Naše kolegyně paní Ol zde není, takže tím ukončíme tento bod na našem programu. Pozměňovací návrhy by se měly tedy předložit 12. července v poledne. A 2. září budeme mít diskusi na toto téma na našem výboru a pokračujeme dále na další bod a předávám slovo Bela Kováčovi paní předsedkyně, kolegové, kolegové z Evropské komise. Rád bych v první řadě poděkoval vám všem za vaše pozměňovací návrhy a připomínky. A hlavním bodem zde je návrh nařízení týkající se registrace přepravců radioaktivních materiálů. Ehm, zpravodaj za výbor pro právní záležitosti podle pravidla 37 jednacího řádu poskytuje svůj názor, co se týče změny právního základu obou návrhů. Uh, Eh, nařízení rady náhradu článku 31 a 32 smlouvy o ustanovení eh, výboru pro eh, Evropskou jadernou energetikou článkem 91 smlouvy o fungování Evropské unie a nebo doplňkem takového ustanovení k právnímu základu navrženému komisí. Vážení kolegové, jak jistě víte, podle článku 31 a 32 smlouvy o Euroatomu je parlament konzultován jen málo, když to podle článku 91 je parlament spolegislátor podle běžného postupu. Uh, Eh, stanovisko výboru eh, LIBE je článek 91 vhodným právním základem tohoto návrhu. Toto je stejný závěr i výboru ENVY, tedy návrh právního základu na článek 91 smlouvy. Deset pozměňovacích z návrhů eh, předkládá právě návrh na změnu právního základu podle článku 91, jsou připojeny k návrhu eh, ohledně právního základu. Ty byly tedy předloženy eh, až dosud našemu výboru. Některé návrhy navrhují novou definici společných kritérií, další návrhy si přejí nové definice radioaktivních materiálů. Některé návrhy eh, si přejí odstranit článek 3, odstavec 3. Tento odstavec stanovuje um, situaci eh, vystavování, registraci a licenci podle směrnice 96 27 euroatomu ohledně užívání vybavení, které obsahují radioaktivní materiály nebo zdrojů, Eh, které jsou přepravovány nebo zdroje bez registrace podle eh, nařízení které se týká tedy všech členských států, přes které je tento materiál připravován. Další soubor pozměňovacích návrhů se týká toho, že členské státy by si měly zachovat právo regulovat či zakazovat přepravu radioaktivního materiálu přes jejich území, a to na základě jiných důvodů, jako bezpečnost, národní eh, zabezpečení či environmentální důvody. Já souhlasím s tím, že všechny členské státy mohou rozhodnout o svém energetickém politickém mixu a proto je důležité jim umožnit vykonávat toto své právo a stanovit striktní pravidla. A taková, jako jsou stanovená v tomto, i eh, dodatečná k tomuto navr, um, nařízení. SCR aby měla být kompetentním orgánem, který by měl dohlížet eh, na všechny vystavované licence a poskytovat také veřejnosti seznam všech autorizovaných přepravců. Jakožto zpravodaj souhlasím s návrhem pana Marinesku, kde tento žádá o přechodné období jednoho roku poté, co toto nařízení vstoupí v platnost, tak, aby Eh, se mohli požádat a obdržet registrace a certifikáty pro všechny přepravce, a to podle tohoto nařízení. Dále jsou tu návrhy, které se týkají období platnosti certifikátu eh, registrací. Podle mého názoru můžeme dosáhnout dobrého kompromisu, protože veškerá vyjadřená stanoviska se příliš neliší. Takže prozatím toto je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a nyní má slovo pan kolega Torben, který tu zastupuje pana kolegu Marinesku. Eh, Rys je, kolega Marinesko mé za... Ano, děkuji. Ano, děkuji. Pan Marinesku mě požádal, abych tady předložila některé z jeho hlavních připomínek této zprávě. Týká se to především právního základu Pan Marinescu souhlasí s tím, že by měla vycházet ze smlouvy o fungování Evropské unie. a domnívá se, že bychom měli definovat společná kritéria, která se budou vztahovat k tomuto systému. Ta kritéria musí vycházet ze směrnice o ochraně proti záření a ze směrnice o dopravě nebezpečných látek. A následně dopravce může získat osvědčení, ale pouze a jen tehdy, když jsou splněny všechny podmínky. A poslední bod pana Marinesku, o kterém se domnívá, že je to také věc zcela zásadní. Veřejný přístup, ten by měl být umožněn. E, toho seznamu všech registrovaných dopravců. A teď, jestli mám slovo, myslíte, že bych mohla také připojit e, svoje stanovisko, protože s tím, co řekl pan Marinesku, e, už jsem se vypořádala. Dobře, takže ve výboru Envy jsme hodně hovořili o právním základu pro tento dokument. Právní základ, který byl schválen, e, také odráží e, stanovisko zpravodaje. E, můj názor je tak trochu komplexnější. Já jsem totiž bedlivě přečetla stanovisko výboru Jury a myslím si, že tento výbor zohlednil pouze E, vlastně Evropskou komisi a vůbec e, nevycházel z diskuze, která proběhla v ITRE a v ENVY. My jsme hovořili přece o zavádění určitých kritérií, e, které by předcházely získání osvědčení ze strany toho dopravce. A ta kritéria a to následné osvědčení jsou přece nesmírně důležité, pokud chceme své občany ochránit proti radiaci. A myslím, že bychom opravdu se měli snažit tady dosáhnout jakési rovnováhy mezi ochranou zdraví na straně jedné a zjednodušením e, dopravy na straně druhé. E, buď je jedna z těchto e, oblastí důležitější, anebo jsou obě důležité stejně. Podle mého názoru bychom měli vycházet ze smlouvy Euratom. A tady tato smlouva Euratom eh, je přece stejně důležitá jako smlouva o fungování Evropské unie. Eh, zdvojitá, zdvojená eh, forma právního základu je lepší případ. Dvojitý právní základ je lepší výběr. Já si také myslím, že všechny tyto dokumenty by měly být schvalovány prostřednictvím režimu spolurozhodování. My jsme ve výboru Envy měli jiná eh, stanoviska, která se vztahují eh, která vyžadují vlastně otázku eh, oznamování ze strany Evropské komise k Evropskému parlamentu, potom jde o oznamování zase členským státům. A já si skutečně myslím, že bychom měli správně, příhodně měřit pravomoce eh, těch příslušných orgánů. Prostě eh, je někdy možné, že se něco nepodaří, že se něco splete a my se přece s Fukushimi chceme poučit. Paní Hall, děkuji. Chtěla bych také poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Myslím, že je opravdu dobrá a souhlasím s tím, že všechny definice musí být jasné a konzistentní s mezinárodními E, smlouvami a že e, musí být všechno připraveno, než ta legislativa začne platit. A k tomu, co řekla paní kolegyně právě teď o právním základu, já si myslím, že je skutečně politování hodné, že parlament se k tomu nemůže důrazně vyjádřit, protože toto je návrh, který se vztahuje k dopravě, ke zdravotnictví, má celou řadu dalších důsledků a skutečně by mělo jít o článek 91 smlouvy, z toho by se mělo vycházet. Obecně řečeno e, to ukazuje, že smlouva e, Euratomu je prostě E, zastaralá v tomto směru a my musíme určité věci řešit, protože to začíná zabíhat do nedodržování demokratických principů. V otázce demo, e, harmonizace vnitrostátních systémů. Jistě je důležité, aby byly e, harmonizovány. Musí tedy být vytvořeno rovné hrací pole pro všechny. A zase bychom se měli vyvarovat velké zátěže směrem k průmyslu. Je ale důležité, abychom sdíleli ty nejlepší postupy a z toho se vyvíjela ta společná, to společné stanovisko, aby jsme nehledali jenom ten nejmenší společný jmenovatel. Přece jde o bezpečnost, spolehlivost. Když vytváříme systém napříč Unii, tak dopravci přece musí prokázat, že mají dostatečné eh, možnosti řešit případnou nehodu, případnou eh, eh, Eh, třeba pří, případný únik ropy, teď víme, jak se takové věci eh, potom obtížně řeší eh, a ani nechtějme domyslet, jak by to vypadalo při nějaké havárii, která by se vztahovala k atomovému odpadu. Takže pozor, jistě, toto je otázka, která se týká pravomoce členských států, některé ty atomové elektrárny vlastně eh, uzavírají, ale zase některé eh, státy mají tendenci zakazovat eh, průjezd atomového odpadu po svém teritoriu a měli by tuto možnost mít i nadále. Co si o tom myslí komise? Je to proveditelné? Pak je tady ještě další věc pokud ta e, příslušná firma není dostatečně zajištěna a neplní všechny ty normy, tak by její činnost měla být pozastavena a to musí zase být e, operativní co nejdříve. Transparentnost při výměně informací je zcela zásadní. Všechny případy, e, kde nejsou dodržovány pravidla, musí být komisi sdělovány tak, aby to komise mohla monitorovat. Rovněž je důležité, aby toto řízení bylo pravidelně aktualizováno, protože vlastně vytváří úplně nový systém na úrovni Evropské unie a pravděpodobně se budeme muset učit za pochodu, abychom zajistili, že to všechno dobře funguje. A takhle to prostě vždycky je, když se něco nového zavádí, protože nic není dokonalého od samého počátku. Děkuji za pozornost. Paul Rubik. Děkuji. A nyní Paul Rubik. Děkuji, paní předsedkyně. V rámci smlouvy Euratomu existuje také právo iniciativy Evropského parlamentu. A myslím si, že bychom se neměli opírat pouze pro toto právo iniciativy, ale měli bychom vycházet eh, ze právního základu ohledně trhu, jakmile se jedná o přeshraniční aktivity. A měli bychom tady se zabývat eh, tím, jaké je tady zabezpečení, zvláště v případě radioaktivního materiálu. Eh, jsou tady nějaké pokyny nebo prostě nějaké instrukce ohledně bezpečnosti v případě těchto radioaktivních materiálů materiálu a jak bychom měli preventivně jednat v případě nehod, které by se mohly odehrát. A toto bychom měli také skloubit eh, s celkovými náklady v souvislosti s celoživotním cyklem. To by měli eh, nést eh, producenti energie a nikoli daňoví poplatníci. Právě v energetice se zatěžují daňoví Eh, poplatníci. Já myslím si, že tady je ještě určitá práce na straně státu, která by měla být provedena. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Rivazi. Já jsem vás neviděla, jak jste vstoupila do sálu, takže máte slovo. D'abord sur ce dossier. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych tady chtěla nejdříve bych chtěla... Il n'y a pas longtemps, sur le port de Hambourg, il y a eu un incendie Chci říct, že e, tady dochází velmi často k různým nehodám, konkrétně teď mám na mysli tu nedávnou na lodi, e, kde vznikl požár E, já teď nevidím, jak budeme používat na jedné straně směrnici ohledně nebezpečných e, látek a na druhé vlastně zase něco jiného v rámci Euratomu o řešení radioaktivních látek. Vzpomeňme si, že tam jsme přece dosáhli změny právního e, základu a co se týče ochrany pracovníků, tak jsme dosáhli změny právního základu a já nechápu, proč bychom nemohli změnit právní, rám, právní základ dělat i e, u dopravy těchto látek, e, tak aby do toho mohli poslanci hovořit. Musíme být přece koherentní v této věci. Pak jsou tady další body, které mi připadají nesmírně důležité. Nejprve informovanost a transparentnost. Jak veřejnost, tak pracovníci musí dobře vědět o charakteru, o druhu těch e, nukleárních E, ty látek. Já mám osobní zkušenost. E, ty konvoje, které e, bývají zastavovány, například na nákladních nádražích, tak tam se prostě E, e, při špatné e, povětrnostní situaci vedle sebe staví, dejme tomu, hoř, nákladní vozy s hořlavou látkou a vedle jsou atomové, je atomový odpad. Prostě tady se mohou stávat velice nebezpečné situace a velmi často ty věci řeší na místě lidé, kteří nejsou nejsou dostatečně obeznámeni s těmi nebezpečími. Ohledně bezpečnosti je třeba vědět, že e, lidé z Greenpeace velmi často zastavili e, ty dopravní kamiony či nákladní vozy e, s radioaktivním odpadem ne, jsou to nenásilní protestanti. Nicméně je třeba si uvědomit jednu věc. Je třeba zabezpečit třeba ty přejezdy eh, železniční eh, a tam, kde dochází do styku s dalšími typy dopravy a je třeba označovat vagóny s radioaktivním eh, odpadem. Potom znečišťovatel platí, to je další princip. A kdo je tady ten znečišťovatel? Ve Francii je to výrobce, to znamená EDF nebo Areva, kteří zodpovídají za tento odpad a to i tehdy, když už je vezen někam na nějakých nákladních vozech či ve vagonech. Takže když dojde k nehodě, k neštěstí, tak je třeba jasně tu odpovědnost určit. Je to výrobce nebo je to dopravce, když dojde k vykolejení vlaku. To, co se stalo v Kanadě včera či předevčírem. Kdo je odpovědný? Je to dopravce Eh, je to tedy provozovatel toho eh, vlaku a nebo eh, je to prostě jiná strana. Takže tady je zapotřebí jasně určit tu odpovědnost. A další oblast pojištění. To musí být rovněž velice dobře definováno. Všechny ty věci musí být předjímány a samozřejmě, že eh, dopravci musí mít eh, určité záruky, tak aby byl dodržován ten princip znečišťovatel platí. Pak podvody, Eh, někde třeba v tom eh, řetězci nejsou eh, dostatečně jasně indikovány druhy těch radioaktivních látek. Některým dopravcům je zakázána doprava radioaktivních látek. A kdo to bude kontrolovat? Bude to objektivně kontrolovat, dejme tomu, stát. Vzpomeňte si na protézy Eh, je třeba eh, kontroly a kontrol objektivních. Eh, kdo to bude dělat? Musí to dělat členské státy. Takže toto jsou všechno věci, které v rámci toho upravení pravidly zatím nejsou úplně jednoznačně dány. A pak je tady ještě otázka harmonizace kontejnerů, protože oni jsou ty kontejnery různé. Buď jsou to vlastně betonové, eh, betonové úložiště a v případě, že dojde eh, k nehodě, tak eh, prostě se to může rozbít a dojde k nehodě, zatímco jiné typy kontejnerů jsou velmi odelné a i při nárazu k té nehodě nedochází. Takže toto jsou zase další věci. Víte, když jsem já e, tyto konvoje e, kontrolovala, tak jsem zjistila, že opravdu musíme v těch předpisech lépe a více dbát na tu ochranu všech zúčastněných hráčů komise. A já jsem si vyslechla celou řadu argumentů hledně právního základu a také to, že by měly být kritéria pro registraci a vzájemné uznávání. Ta kritéria Eh, ty jsou ochrana údajů a ochrana údajů to je jasně stanoveno ve smlouvě. To je jasnou prioritou vycházející z Evropské smlouvy, týká se to lex specialis a komise tedy je toho názoru, že eh, smlouva Euratom je dobrým právním základem. Pak je tu také určitý zmatek ohledně přepravců a přepravo, dopravo, jenom o přepravcích, ne o fyzické dopravě, tedy pohybu z místa A do B. A ještě konkrétně v odstavci, eh, článku 3 odstavci 4 je podrobně stanoveno, že hovoříme o velké většině eh, přepravy těch eh, zdrojů, ne o těch, které jsou napojeny na jaderné produkty, jako jaderný odpad nebo palivo, podobné prvky, protože ty se týkají, jako třeba přípravné eh, kontejnery, mají specifické nařízení, které se tím zaobývá. A pro tyto druhy eh, výrobku existují specifické eh, legislativy na vnitrostátní úpravy. Tady je velice důležité, například co se týče lékařských materiálů, aby tyto dorazily včas a rychle k pacientům a proto jsme pro jedno povolení, které bude platné po celé Evropě. Jasně chápeme to volání po větší míře transparentnosti, by bylo jasné, kdo poskytne ten seznam přepravců povinnost, aby bylo vše v souladu, tedy e, jasná pravidla, na to naléhá komise, tedy aby existovala jasná databáze, kde budou zahrnuti všichni pak také souhlasíme s revizí eh, této legislativy, aby to existoval určitý poradenský orgán, který se tedy zaměří na příslušné aplikace i na ten software, který bude muset být vyvinut poté, co nařízení vstoupí v platnost, aby toto mohlo být eventuálně pozměněno. Tedy opět si myslíme tedy, že ta zajímavá diskuze také umožňuje, abychom objasnili, určité věci. Zaměřujeme se zejména na přepravce, ve velké většině případů se zaměřujeme na přepravce, kteří přepravují radioaktivní e, přípravky zejména za účely lékařskými, ne radioaktivní materiál tedy veškeré ty argumentace týkající se jaderné energetiky a přepravy sem příliš nezapadají. Děkuji vám za diskuzi. Grazie. Děkuji. Takže na závěr eh, této eh, debaty bych předala slovo panu zpravodaj. Děkuji, děkuji všem kolegům, také děkuji zástupci eh, komise. Vyslechl jsem si mnoho zajímavých připomínek v rámci dnešní diskuze. Rozhodně je vezmeme v potaz a jsem přesvědčený, že v určitou blízkou dobu se nám podaří najít společného jmenovatele, určitý kompromis a doufám, že čím dříve to bude, tím lépe pro nás všechny. Já vám děkuji, říká paní předsedkyně. Ještě chci připomenout, že hlasování ve výboru ITRE proběhne 18. září. Zasedání našeho výboru bude pokračovat zítra v 9 hodin a od 17.30 bude probíhat zasedání koordinátorů.